Dámy a pánové, dovolil bych si znovu zahájit zasedání, které bylo přerušeno 25. února roku 2010. Při zahájení této schůze Evropského parlamentu bohužel musím ještě jednou informovat o tragických přírodních katastrofách, které nastaly během posledních dní.